il colpo di martello sì. noi attaccare subito. Kolege, kolegy. Milí kolegové, kolegyně, chci vás vyzvat k tomu, abyste se posadili. Před rokem se nám všem do srdce vyril teroristický útak, útok ve Štrasburku v době, kdy jsme tam zasedali na plenárním zasedání. Všichni vzpomínáme na oběti tohoto teroristického islamistického útoku. Italský novina, který byl ve Štrasburku v té době, Beatrice Oran, Strasburčan eh, polského původu, Kamal Nagband, který pracoval jako automechanik, eh, Štrasburčan afgánského původu Pascal Verden, eh, důchodce a Nupong Sabarn, tajský turista. Terorismus nerozlišuje národnosti, ani sociální původ, ani vyznání obětí. Dotýká se celé naší společnosti tváří v tvář násilí. Musíme zůstat jednotní a hájit svobody eh, hodnoty a zásady, eh, které jsou v srdci Evropské unie. Proto naše úcta a solidarita eh, míří ke všem dalším obětem. Eh, život ve Štrasburku se dotýká eh, nás všech. Uctěme jejich památku minutou ticha. Merci. Děkuji. Tedy eh, začneme. Tady paní Charanzová, prosím. Thank you, Mr. President. I will speak Czech.

já sdílím zármutek pozůstalých a byla bych ráda abychom jim vyjádřili upřímnou soustrast. děkuji. Grazie, viceprezidente Šerancová. Honorevole Elena Lizzi, a lei la parola. Slovo má Elena Lizzi. Buongiorno presidente, cari colleghi. La ringrazio. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji vám že jste nám umožnili zde se vyjádřit. Já bych eh, ráda při této příležitosti zde připomněla otce programu Erasmus, eh, bratra eh, Domenico Lenarduci. Minulý týden zesnul ve věku 86 let. Dokážete si představit, že v této rodině vzniklo nenahraditelné prázdné místo. Byla to obrovská osobnost, velice iniciativní, angažovaná. I Evropská unie po něm truchlí a vzpomíná ho. Byl to skutečný společný projekt, který budeme sdílet nezávisle na našich politických postojích. Já bych proto se obrátila na všechny Vzpomeňte i na něj. A možná i prohloubeným způsobem. Prohloubeným způsobem na půdě výboru pro zaměstnanost jsme to už učinili. Sjednoťme se ve smutku. Tímto rovněž chci vyjádřit upřímnou soustrast jeho příbuzným dětem vnukům. Jedná se o smutek, který je rovněž osobním smutkem. Zároveň nám leží na srdci všem. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento. Tímto zahajuji jednání eh, Evropského parlamentu, které bylo přerušeno ve čtvrtek 28. listopadu. Zápis a schválené texty jsou k dispozici, jsou k tomu nějaké připomínky nikoli. V takovém případě považujeme zápis za schválený. Pár sdělení po jmenování Dubravky Šujci Adina Joane Vajljan a Nikolase Šmita jako eh, členy, za členy tedy Evropské komise se tímto uvolňují jejich místa v Evropském parlamentu od 1. prosince. Chorvatské úřady mi sdělili, že nyní se eh, bude Dobravka Šujca nahrazená Šujkanou Plavak. Rumunské úřady mě informovaly, že Evropský eh, parlament přijme Georgie Latunista a to bude náhrada za Janu Valian od prosince rovněž a lucemburské úřady mi dali jméno Marka Angela, který byl zvolen a nahradí pana Šmita od 10. února letošního roku přirozeně všem novým kolegům. Eh, blahopřejeme, vítáme je zde. Tímto nabývají plných práv eh, poslance Evropského parlamentu tak, jak jsou zakotvená v jednacím řádu. A nyní už přecházíme k pořadu jednání dnešního zasedání eh, konference předsedů schválila tento program podle článku 57 při svém jednání 28. listopadu. Jsou nějaké pozměňující návrhy? Ve středu žádali zelení, aby sdělení komise komise, komise tedy o zeleném dohodě pro Evropu Ehm, aby pak vzniklo usnesení, o němž se bude hlasovat na jednovém plenárním zasedání. kolega Lambert. Děkuji vám. Teď zažíváme mimořádný moment. Je to první politický krok nové Evropské komisi a má tedy obrovský význam, protože má dopady na veškerou politiku a proto se velice těším na to, jak eh, bude předsedkyně komise toto prezentovat parlamentu, jak o tom pak budeme moci hovořit. A důležité je, aby Eh, naše schromáždění mohlo reagovat na věcný návrh komise, který nabízí také vizi, tak abychom my nabídli svoji vizi eh, na základě návrhu Evropské komise. To je běžný postup demokracie, protože víme, že také komise může mít legislativní iniciativu, ale zároveň chceme eh, se podívat na toto jako společný projekt, protože je to společný projekt, proto jsem velice rád, že se toto bude moci jednat v prvním lednovém zasedání. Eh, Jsou k tomu nějaké námitky k tomuto návrhu? Chce někdo hlasovat proti? V takovém případě budeme hlasovat. Hlasujeme zvednutím ruky, kdo souhlasí s kolegou Lambercem, hlasy proti, zdržel se někdo. Tímto byl tento návrh schválen. A takto tedy uzavřeme rozpravu o zelené dohodě pro Evropu usnesením a bude se o něm hlasovat na první lednové plenáce. Tímto jsme rovněž přijali pořad jednání a přecházíme k prohlášení komise k zelené dohodě pro Evropu. Děkuji vám, že jste přišla. Paní předsedkyně, máte tímto slovo. Merci, Prego, merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Před dvěma týdny jsem eh, udělala slib tomuto parlamentu. Já jsem slíbila, že moje komise nebude ztrácet čas. A o pouhé dva týdny později eh, jsme tady před vámi s naším návrhem eh, zelené dohody European Green Deal. Právě Evropané Občané Evropy eh, volají po rozhodných krocích namířených proti změně klimatu. To jsou občané, kteří vyjádřili své názory u volebních uren, ale také eh, v ulicích měst a právě pro ně připravujeme a prezentujeme nyní tak ambiciozní zelenou dohodu pro Evropu. Eh, právě eh, nyní jsme vyslechli velice jasné vyjádření a nabízíme také odpověď na tato vyjádření. V červenci bezprostředně po mé nominaci jsem do centra svého politického programu dala právě eh, boj se změnami klimatu. Vy jste svým hlasováním schválili tento program a také jste slíbili, že v nadcházejících fázích mu nabídnete zásadní místo nyní. Eh, Franc a já a celé kolegium komisařů nabízí a představuje vám a všem občanům Evropy právě tuto novou dohodu pro Evropu, zelenou dohodu pro Evropu. A říkám to proto, že vás potřebujeme. Tento návrh není výsledkem naší práce, je to teprve začátek společné cesty a e, nedostane se dál bez vaší podpory. Vážení poslanci, nejde jenom o naší vizi, jde o cestovní mapu pro kroky. Chystáme 50 praktických kroků na cestě Evropy k roku 2050. Nebude nám na to stačit jedna generace. My víme, že ta mapa se bude muset vyvíjet. Budeme ji muset v průběhu let přizpůsobovat. Bude to velice dlouhá a ne úplně hladká cesta. O tom není pochyb, ale je na nás, abychom si stanovili tempo, je na nás, abychom nikoho nenechali pozadu. A my víme, že je to proveditelné. Jsme odhodlaní uspět zájmu této planety a života na ní. A tolik Evropanů, podniků a měst už nám teď ukazuje cestu. Minulý pátek 44 z největších evropských investorů, kteří zastupovali 6 trilionů eur v aktivech, vyzvali Evropskou unii, aby se co nejrychleji přizpůsobila, aby také přizpůsobila evropský předpis eh, v oblasti klimatu z hlediska výzev do roku 2050. Oni ten předpis chtějí, oni říkají, že jim to dodá sebedůvěru, aby přijali dlouhodobá rozhodnutí pro moderní investice. Jde o odpovědnost a spolehlivost. A proto zásadní stavební blok naší zelené dohody pro Evropu bude v roce 2020 návrh vůbec prvního evropského předpisu v oblasti klimatu. Stanoví jednoznačná pravidla, aby investoři a inovátoři dokázali naplánovat své dlouhodobé investice. Bude to znamenat, že přechod na klimatickou neutralitu bude otázka odpovědnosti a spolehlivosti. Příští rok v létě předložíme plán na navýšení našich ambicí z hlediska snižování emisí. Toto rozhodnutí o našem cíli do roku 2030 neponecháme náhodě. Plán bude doprovázet důkladná studie dopadů, abychom lépe pochopili, kde můžeme být odvážnější, ale také kde musíme být obezřetní. Chceme být co nejambicioznější a chceme být také co nejrealističtější. Toto všechno bude připraveno včas před konferencí COP26 v příštím roce v Kláskově. Evropa půjde ostatním příkladem, ale potřebujeme také ambicioznější, vícestrané cesty. Samozřejmě každý kontinent musí najít svou vlastní cestu, o tom není pochyb. Ale cíl musí být stejný pro všechny. A pozitivní změna musí být odměňována, nesmíme v ní naopak bránit. My chceme chránit naši planetu. My vítáme změny ve výrobních postupech. Pokud budou podniky investovat do čistých technologií, pokud budou respektovat naše životní prostředí, není možné, aby čelili nespravedlivé konkurenci ze strany těch, kteří hodně znečišťují životní prostředí. A proto budeme uplatňovat přeshraniční mechanismus, eh, uhlíkový mechanismus plně v souladu s pravidly VTO. Vážení poslanci, zelená dohoda Evropa, pro Evropu neznamená jenom emise. Nejde jenom o emise, jde také o to, abychom posílili inovace, jde o kvalitní potraviny, jde o moderní mobilitu. Díky ní vzniknou nové podniky a trhy po celé Evropě. Zelená dohoda pro Evropu je naše nová strategie pro růst. A tentokrát je to strategie pro růst, která neznamená spotřebu, ale je to nová strategie růstu, která spíš vrací zpět. Vrací toho víc, než si bere. Je to strategie pro růst, která je vyváženější. Podniky po celém kontinentu jsou připravené na to, aby z té zelené transformace udělali obchodní příležitosti. Některé přetvářejí plastový odpad například do moderního nábytku. Zemědělci využívají údaje z našich satelitů, aby se přizpůsobili změně klimatu. Baterie pro automobily, které se vyrábí v Evropě, se konečně stávají realitou. Musíme investovat do potenciálu pro inovace. Před 70 lety Evropané investovali do uhlí a do ocely. Ukázalo se, že jde o historické smíření a také hospodářský zázrak. Dnes investujeme do obnovitelných technologií, do algoritmů a zelená dohoda pro Evropu znamená, že musíme smířit naši ekonomiku s životním prostředím, s naší planetou. To, jak eh, probíhá naše spotřeba, musí respektovat prostředí, ve kterém žijeme a naši planetu. A to je právě jádrem zelené dohody pro Evropu. Vážení poslanci, Přesně před rokem se ve městě Katovice konala globální klimatická konference COP24. Toto město, které bylo přes více než století jedním z hlavních center ocelářského průmyslu, se stalo globálním centrem a opatření pro, eh, pro klima. Teď jsou tam kongresová centra, koncertní síně, restaurace. K této transformaci nedošlo přes noc. A rozhodně to stálo nějaké úsilí. Stejně tak zelená dohoda pro Evropu se nestane přes noc a bude to náročné. Ale je to ta správná věc, kterou musíme udělat. Stejně jako v Katovicích, tato transformace přinese lepší a zdravější pracovní místa, čistší, méně znečištěná města. Bude to znamenat vyšší kvalitu života pro Evropany. Ale tato transformace si také vyžádá čas, bude potřebovat podporu a solidaritu. A proto okamžitě v příštím roce navrhneme mechanismus spravedlivé transformace. Spojí se v tom veřejné i soukromé peníze Evropská investiční banka k tomu zajistí záruky. A naším cílem je zajistit investice ve výši 100 miliard v průběhu příštích sedmi let. Bude to odrazový můstek pro ty sektory a pro ty regiony, které mají co dohánět. Podílet se na této změně může každý v Evropě. Ta transformace se netýká jenom velkého průmyslu a uhlí. Je to příležitost i pro naše zemědělce, na základě naší strategie od zemědělce ke spotřebiteli, od Laponska až po jich Itálie. Nová generace zemědělců znovu objevuje tradiční plodiny a vnáší nový život na náš venkov. Zelená dohoda pro Evropu bude na jejich straně. Zelená dohoda se postará o neuvěřitelné přírodní dědictví Evropy. Bude chránit biologickou rozmanitost, a oživí modrou ekonomiku. Ale my, co by instituce, které slouží Evropanům, musíme dělat to, co kážeme. A tak bude postupovat i Evropská komise. Musíme pochopit, co tato změna bude znamenat v našem každodenním životě, jak v praxi uplatňovat udržitelnost, co to znamená pro naše budovy, pro odpadové hospodářství, pro cesty, pro využívání papíru. Na, na co si vzpomenete? Dnes v kolegiu jsme si stanovili cíl, aby komise byla do roku 2030 neutrální z hlediska klimatu a já vyzývám parlament a komisi a radu, aby udělali to též. Je to výzva, ale udělíme to společně. Podpořme aktivní občanství a využijeme iniciativy, které vycházejí ze zdola. Pracujeme s učiteli, s vychovateli. Protože naše děti nejsou jenom pasivní diváci, jsou to velice aktivní účastníci veškeré tohoto úsilí. Náš klimatický pakt bude znamenat spolupráci s nimi, bude to pro ně a pro všechny, kteří jsou připraveni podílet se na tomto úsilí. Vážení poslanci, musíme mobilizovat celý kontinent od starostů malých měst až po primátory velkých měst, až po instituce na evropské úrovni. Podílet se na tom bude každý člen naší komise, každý členský stát, každý výbor v tomto parlamentu. Nic z toho nebude možné bez vaší podpory. Budeme potřebovat ambiciózní právní předpisy, budeme potřebovat sedmiletý rozpočet, který bude odpovídat této výzvě dnes představujeme tuto zelenou dohodu pro Evropu parlamentu. Zítra ho představím našim vůdcům v radě a později v tomto týdnu pan Temmermans vystoupí na konferenci COP25 v Madridu. Pusme se do toho společně. Vážení poslanci, občas slyšíme, že cena této transformace je příliš vysoká. Nezapomínejme nikdy, jaká by byla cena toho, kdybychom neudělali nic. Narůstá každým rokem. Záplavy z řek stojí naše občany každý rok přes 5 miliard. Každý rok naše ekonomiky přicházejí téměř o 10 miliard eur kvůli suchu a nejvyšší cenu platí zemědělci. A to je teprve začátek. Ale nemusí to tak být. Můžeme se takovému vývoji bránit. Máme nejvyšší čas, ale ještě není pozdě. A s touto cestovní mapou dokážeme toho, že náklady budou plně udržitelné a spousta Evropanů už něco dělá. Teprve před rokem by se nikdo nedokázal představit, že miliony lidí výjdou do ulic v zájmu klimatu. Naše města si volí čistou energii. Naši vědci vyvíjejí technologie budoucnosti. Naše rodiny se odvracejí od plastů a volí si místní potraviny. Naše zelená dohoda pro Evropu je pro ně. Je ambiciózní. Je navržena tak, aby byla spravedlivá. Je vytvořena v Evropě pro Evropu abychom stáli na čele v boji nebo na cestě k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Evropa si vždy vedla nejlépe, když postupovala společně jako Unie. Nejlépe si vedeme, když jsme odvážní a máme vysoké cíle. A se zelenou dohodou pro Evropu máme cíl vysoký. Evropané nás vyzývají, abychom byli motorem změny. A teď je na nás, abychom reagovali na jejich výzvu. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní zástupce liberální frakce, pan Lange. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste představili svou vizi a plány Evropské komise. Eh, pokud jde o zelenou dohodu. A pro EPP je motivace zcela zřejmá. Jsme přesvědčeni, že tuto planetu nevlastníme, pouze o ní máme pečovat i pro nadcházející delegat, eh, generace. Proto o ně eh, musíme pečovat. Nejde jenom o díl, jenom o smlouvu. Je to také závazek vůči našim dětem a vnukům. A také jsme slyšeli o momentu člověka, který jako první vstoupil na měsíc. A je to něco nového, co musíme dělat, k čemu potřebujeme odvahu. Možná jsme poslední generací, která ještě může něco změnit a zbývá nám pouze několik málo desetiletí. Zároveň je ale také důležité, abychom eh, nepostupovali jenom cestou zákazů a navyšování daní a říkání eh, lidem, co smějí a co nesmějí dělat. Musíme propojit ty nejlepší a nejschopnější, potřebujeme inteligentní konkrétní řešení a nejčistší možný průmysl, který bude vytvářet pracovní místa a příležitosti pro Evropany. Ať je Evropa tím kontinentem, který dokáže vytvořit alternativní eh, letecké pohonné hmoty a zároveň zdokonalovat železnice. Buďme my tím kontinentem, který dokáže eh, vyrábět ocel bez uhlíkově. Možná nebudeme v EPP přímo eh, klimatickými vojevůdci, ale budeme zcela jistí jistě klimatickými zastánci, kteří se rádi na něj specializují a uvědomme si, nechceme zatěžovat ty, kteří kteří budou zatížení tak jako tak nejvíce. Spolupracujeme se zemědělci a lesníky. Uvědomme si, že zemědělská půda představuje většinu našeho e, území v Evropě a přitom jsou zemědělci vnímáni jako součást problému, nikoli součást řešení. Musíme jim být schopni nabídnout jak rovné podmínky, tak férovou cenu za produkci. A zároveň musíme být soudržní tržní a konzistentní. Pro EPP je zjevné, že eh, ambiciozní klimatická politika musí jít ruku v ruce eh, s inteligentní průmyslovou politikou, protože eh, zelená dohoda bez dobré dohody pro náš průmysl se daleko nedostane. Potřebujeme mít jasné zdůvodnění, jasný projekt a potřebujeme mít také rovné podmínky, aby se zbytek světa buď přizpůsobil a nebo nebo neměl přístup na náš trh. Já si myslím, že teď si musíme nastavit eh, svůj cíl. O hlavním cíli se shodneme, sdílíme ambici, ale práce nás teprve čeká. Eh, nemilme se, bude to práce náročná, potřebujeme vizi a praktickou strategii a právě toto EPP může a chce nabídnout. Děkuji. Garcia Pérez a socialisty a demokraty. Mnohokrát děkuji. Dnes máme příležitost zahájit novou éru pro Evropu i pro naši planetu. 11 dnů poté, co začal mandát nové Evropské komise, díky práci pana Timmermance máme na stole něco víc než jenom návrh. Máme tady nový model růstu. A jeho cílem je změnit Evropskou unii aby se stala společností, která bude spravedlivější, bude lépe prosperovat a dokáže reagovat na výzvy klimatických změn. V listopadu parlament vyhlásil klimatickou nouzi a pro nás, sociální demokraty, nejde pouze o prázdný slogan. Je to skutečně situace, která si žádá okamžité a výjimečné kroky. A právě tato ekologická dohoda je o tom, jaké kroky musí absolvovat Evropa i celý svět, aby ta transformace mohla proběhnout. Je to tedy kompletní změna. Chceme konečně přestat využívat fosilní paliva. Do roku 2050 chceme uhlíkovou neutralitu. Musíme přitom vycházet ze tří pilířů. Za prvé, potřebujeme zelený pilíř, abychom implementovali agendu 2030 OSN. Také jde o cíle udržitelného rozvoje. A v této věci hodnotíme kladně to, že návrh také akceptuje naši představu. Cíle udržitelného rozvoje by měly být zahrnuty do evropského semestru. A je tady také jasně daný cíl, a totiž dosáhnout klimatické neutrality. Druhý cíl je pilíř červený, sociální rozměr. Sociální rozměr toho zeleného paktu nebo té ekologické dohody. A tady potřebujeme konkrétní sociální pilíř, který nám umožní transformovat naši ekonomiku tak, aby nikdo nezůstal stranou. Nemůže se stát, že právě ti nejchudší budou nejvíce doplácet na klimatické změny. A třetím pilířem je ten pilíř finanční a ten rozhodne o úspěchu té ekologické dohody. Podle komise si tento krok vyžádá 260 miliard eur každý rok. Co by investice? A my proto požadujeme 1,3 národního HDP jako investice právě do těchto oblastí, snižování uhlíkových emisí a tak dále. Nemůžeme bojovat proti změnám klimatu sami jako Evropa. Máme také obchodní politiku a ta je skvělou příležitostí, jak podpořit naše standardy i v sociální a tržní a pracovně právní a environmentální oblasti, jak je podporovat po celém světě. Dnes tedy vycházíme s očekáváním milionů lidí, kteří dnes protestují v ulicích proti změnám klimatu. Jsou to miliony lidí, kteří jsou připraveni na změnu. My, sociální demokraté, jsme také připraveni na tuto změnu. Otázka zní, jestli i naši lídři jsou připraveni a také ostatní politické síly, jestli jsou rovněž připraveni na tyto změny. A odpověď zní, musí být připraveni. Už je nejvyšší čas. Děkuji a nyní za skupinu Renew Evropa Pan Dačan Čolos. Paní předsedkyně, pane předsedo, pane místo předsedo, kolegové, Sdělení o zelené Evropě je pouze prvním krokem, který Evropu pošle na tu správnou cestu a něco se změní pouze v případě, pokud to přetavíme na skutečnou příležitost pro naši ekonomiku i pro občany. Pokud se takto stane, bude zelená dohoda důvěryhodným a i vítaným partnerem. Máme už klimatickou nouzi a my se domníváme, že díky tomu by se zelená dohoda měla stát prioritou. Pokud chceme, aby generovala i příležitosti, nesmíme připustit další úroveň byrokracie zdroje. Nesmí tam být dodatečné překážky, spíše by měla nastolit dynamiku a to svižně. Zároveň je třeba mobilizovat všechny zainteresované. Jednak, abychom spustili změny, musíme být stižádostiví i z pohledu klimatických zákonů a e, jakákoliv dopadová studie čehokoliv by měla být standardem. Za druhé, pokud chceme mít uhlíkově neutrální ekonomiku, tak k tomu musí být příslušné prostředky. Jinými slovy, masivní investice, kreativita a solidarita se zaměstnanci a odvětvími, kteří budou vystaveni největší transformaci. Za další, eh, správný přístup k digitalizaci a technologiím je zásadní. Právě digitální technologie jsou na tom správném místě, aby se postarali o zmírňování negativních dopadů. No a nakonec nesmíme stát proti tradicím, spíše je modernizovat, modernizovat i naše nástroje. Soudržnost, společná zemědělská politika rovněž mohou přispět k našim cílům. Zelená dohoda musí být plně integrována s dosavadními politickými mm, politickým úsilím. Jedná se o výzvu generační. Pokud se ale sjednotíme a zapneme všechny síly, může se to podařit a naopak můžeme vyhrát. Největší výzvou je nikoli pouze stanovit správnou úroveň ambice, ale rovněž přijít na ta nejsprávnější řešení. A právě Evropská komise a Evropa chce být na špici peletonu. Děkuji, pan předseda Lambert, za zelené. Nous nous réjouissons. Vážení kolegové, eh, radujeme se, radujeme se eh, za to, že právě nová komise eh, ukazuje prvním politickým krokem právě krok k ochraně klimatu tím, že prezentuje zelenou dohodu. Ehm, musíme si uvědomit, že v tak brzké fázi fungování komise to musí být jenom schématický nástin, ale doufáme, že soupis dobrých úmyslů se promítne do konkrétních kroků. Pro nás zásadní význam mají mají čtyři hlavní kritéria. Za prvé, důležité je, že je důležité omezit oteplování na maximálně 1,5 stupně. Dosud jsme se vždycky zaměřovali na snižování emisí, e, zavázali jsme se je snížit do roku 2030 o 55 ale samozřejmě oteplování představuje také určité biofyzikální limity naší planety a proto musíme jednat bezodkladně, protože to je něco, co eh, škodí nejenom přírodě, ale našemu životu. Dále musíme být úspěšní v ekologické transformaci, abychom zároveň eh, eh, snižovali drastické nerovnosti, které jsou také hospodářské a sociální. A samozřejmě udržitelnost je finančně nákladnější. A důležité je, že se zaměřujeme také na boj s chudobou ehm, a e, sociální nejistotou, e, protože to vše jde ruku v ruce a připomínají nám to žluté vesty e, právě v této době. Důležité je, že ti, kteří mají přínos ze, solidar, pří, přínos ze solidarity, právě tuto solidaritu potřebují. Místo toho, aby se i nadále vypláceli dividendy akcionářům, kteří těžili z fosilních fosilních paliv. To, co musíme udělat, je zásadní transformace mm, eh, zdanění eh, tak, aby eh, ten, kdo nejvíce profitoval z, fosilních paliv, také za transformaci nejvíce platil. Za třetí, důležité je zajistit soudržnost veřejných politik. Část rozpočtu EU musí být vyčleněna na změnu, boj se změnou klimatu, ale zároveň ani zbytek rozpočtu nemůže tuto změnu klimatu zhoršoval. Důležité je zaměřovat se i jinak, než jenom na uspokojení eh, celosvětových trhů. Vůbec strategie volného pohybu, volného obchodu eh, stále eh, zhoršuje stav světa, proto je naprosto nesmyslná a proto je důležité, váš projekt, paní předsedkyně, obsahuje určité rozpory, ale důležitá je také zdrženlivost a to je také klíčové. A nakonec eh, zelená dohoda nemůže uspět, pokud nebude finanční stránka také ve službách společnosti. Také víme, jak finanční krize eh, založená na predátorství finančního sektoru eh, ukázala svoji neodpovědnost a škodlivou povahu. Vážení kolegové, je to 60 let, kdy věci poprvé začaly zjišťovat propojení mezi lidskou lidskou činností a globálním oteplování. Půl století od římské smlouvy, e, která také upozornila na to, jak růst e, ekonomiky e, má své limity. A 30 let od summitu v Rio, kdy Jacques Chirac poukázal na tuto problematiku. A samozřejmě stále roste objem skleníkových plynů, ale Eh, ničí se biologická rozmanitost a samozřejmě eh, uvědomme si tento slavný evropský způsob života, který chcete eh, prosazovat, by potřeboval čtyři planety, ale my máme jenom jednu a náš život na ní závisí. Děkuji. Děkuji, paní Sardone, za skupinu ID. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nováčkem v parlamentu, ale nikdy bych nebyla čekala, že obdržím dokumenty až při vstupu do plenárního sálu a že se mám nyní vyjadřovat k něčemu, co jsem písemně nedostala vůbec. Je tady teda zřejmé, jak je na tom ta demokracie eh, v tomto plénu. Tady se vůbec nedává opozici možnost se vyjádřit k příslušným dokumentům, když se jim tedy nic neposkytne. Vykládala jste nám tady něco o jakémsi snu. Klimatická neutralita do roku 2050. Zkusila jste se ale prosím taky zamyslet nad společenskými dopady tohoto. Já vím, že se nyní komise snaží všechno vykreslit v krásných barvách, ale dobrá. Když si pak jednoduše vše zjednodušíte na prosté slogany a budete se nimi hájit a budete jimi šermovat a budete tady vyvolávat jakési vizi komise, tak co? Kvalitativně eh, vysoký, eh, vysoká úroveň života. Co tím myslíte, že budete čerpat naftu eh, z Tunisu a africké pomeranče? přece hovoříme sice o normách, ale zároveň, a to se ukazuje neustále, například při smlouvách obchodních, pak už nic neplatí. Pořád se tady oháníme toho, že chceme žít bez, bez plastu. A pak se podpisuje eh, obchodní dohoda se že zeměmi, kde se plasty plítva a je plast všude. Pořád hovoříte o tom, že by se v Evropě mělo snižovat využití baterií, ale přece 60% baterií je i tak vyráběno v Číně, v Japonsku a v Koreji. Podívali jste se kdykoliv na vývoj? Hovoříte o, o tom, že se nemá používat uhlí a ocel a že se má jezdit elektromobily. Mě by zajímalo, zajímalo, zda by se některá země skutečně pokusila o to na úkor všech občanů úplně změnit systém výroby. My máme dojem, že tomu tak není. Hovoříte o stovkách miliard investicí v nejbližších sedmi letech, ale zároveň se neustále koukáte na um, desetinné místo po čárce sem, desetinné místo po čárce tam a pak, když si někdo chce ochránit vodu, tak pak je trestáte. Já jsem z Itálie, tam to známe z praxe. A teď už poslední věc. Já mám dojem, že už po druhé slyším jakési deja vu Junkrova pláno. Tam se pořád oháněli multiplikátorem tím, že tam bude 15% více výtěžku, než co se investuje. Nakonec to tak vůbec nedopadlo. Nevím, zda budete 100 se podívat do tváře realitě a nikoli pouze eh, neustále opakovat slogany. Děkuji a za EKR pan Legutko máte slovo. Eh, Pane předsedo, paní předsedkyně, dámy a pánové, já mám tři záležitosti. Za prvé, scházíme se zde ve výjimečných okolnostech, za výjimečných okolností. Hovoříme o převratných změnách našeho klimatu a zároveň i našich energetických cílů. A o tom komise hovoří už deset dnů po té, co se ujala úřadu a právě um, poté, co už byly um, zaved, uvedeny v platnost nedávné klimatické um, dohody. To je ambiciozní, ale není to obezřetné. Nevím, zda by neměla nová komise být přece jen trošku opatrnější a měla by lépe spolupracovat s členskými státy a držet se smluv. V článku 15 smlouvy se jasně říká, že politické nasměřování unijních politik definuje Evropská rada. A právě zítra se Evropská rada sejde a bude se zabývat no čím asi. Právě klimatickou politikou. Já se tedy táži, proč jsme tady. Snaží se komise si uzmout iniciativu a odebrat ji členským státům? Když se ohlédneme zpět, tak zjišťujeme, že už v roce 2015 se rada jednomyslně dohodla, že se e, cíle z roku 2030 skutečně naplní. A to nepřišlo levně. Dnešní um, hesla o klimatické neutralitě a roku 2050 tam by to mělo probíhat stejně. A neměli byste um, ohrávat eh, vlády členských států, když jde o tak zásadní věc. A pak třetí záležitost, paní předsedkyně. V nedávných měsících neustále slýcháme o zelené vlně, která prochází Evropou. Slyšela jste ale, že když cestujete po Dunaji, případně přijedete k Balckému moři, tak nevidíte ani vlnku protože my se středně evropského pohledu vidíme spíš zmatek, vidíme víc otázek než odpovědí, nevidíme žádnou důvěryhodnost či věrohodnost a zamýšlíme se nad osudem našeho průmyslu. Vy nám tam líčíte jakýsi ráj No samozřejmě, že bychom si přáli žít v ráji, ale kolika milionů Evropanů se to týká? Jak nová komise za pouhých deset dnů byla schopna plně pochopit, jak se budou dramaticky měnit naše hospodářské systémy po té, co se to tady budou snažit zavést a kolik to bude osobně stát některé Evropany a podnikatele čtvrtý můj bod. To jsem původně chtěl vynechat. Takže to pouze naznačím. Tam se to týká plynu. Tady máme rozhodně protichůdnou strategii. Um, plyn má patřit k těm dekarbonizačním prvkům a například nedávno byly i zakázány investice do budoucna do plynu. A přitom to má být prvek dekarbonizace. Takže to je zmatek. Závěrem, paní předsedkyně, jak chceme pokročit, abychom byli věrohodní a aby to vše bylo naplnitelné. V opačném případě, když to nevyřešíme, můžete si stanovovat jakékoliv cíle chcete, ale budou k ničemu, když se nám nepodaří je naplnit a naopak ty dopady takovýchto pokusů mohou být jeden velký dezastr. Děkuji, paní předsedkyně Obry za zelené. Děkuji vám, pane předsedo, paní předsedkyně. Dnešní rozprava není rozpravou jako žádná jiná. Jednáme o problému, který je zásadní napříč politickými směry. Je to bezprecedentní ohrožení naší země. A komise nám představila svůj akční plán, ale řekněme si to na rovinu hned. Všechny klimatické iniciativy nejsou eh, jádrem problému eh, Eh, destrukce našeho ekosystému eh, je způsobena hospodářským systémem eh, a nerovností, odlesňování situace z hlediska energetických podpor a podobně. To je zásadní, ale zároveň si musíme uvědomit, že to nebude účinné a bude to zcela bezzubé, pokud to nebude závazné a nebude to financované. Slyšíme spoustu věcí o strategiích a podobně, ale dochází k minimální pozitivním legislativním změnám, což je pěkné, když si dokážeme chránit planetu bez sporných opatření a zároveň zapomínáme na zásadní věci u energetiky, jak to může být důvěryhodné, že opustíte uhlíkovou e ekonomiku, jak tedy vytvoříte efektivní trh e, v tomto směru a co se týče obchodu, pokud budeme i nadále e, podporovat volný obchod, bude to ničit klima a zároveň eh, eh, se vyjedna, musí vyjednávat o zemědělství a co, jak chcete podporovat zemí, eh, železnice, pokud k tomu nevyčleníte veřejné finance. Je potřeba zásadní daň z plastů, daň z benzínu, daň z uhlíku. To je potřeba, zmiňuje to 55%, chcete snížit emise skleníkových plynů, ale na základě pařížské dohody. Ale co je pro nás nejdůležitější, je, že tento plán postrádá lidskou dimenzi eh, v té ekologické transformaci. Právě ti nejchudší jsou pak prvními oběťmi této katastrofy. Eh, potřebujeme totiž spravedlivou transformaci a to je zásadní politické pochybení. Ne, nemůžeme řešit klimatickou krizi eh, tím, že se obrátíme proti lidem, tak jako to dělal Emmanuel Macron ve Francii. Ekologická transformace musí, musí být činěna eh, pro lidi a z jejich strany a pro ně. Ehm, potřebujeme skutečnou zelenou dohodu, která bude sociální, ekologická ehm, a která nebude škodit chudým. Ehm, toto je eh, kontraprojekt naší skupiny, eh, který vám chceme předložit a který předkládáme na stůl. Jsou tam konkrétní návrhy kolem hlavních témat. Nový, nová zelená dohoda musí stanovit klimatický zákon, který by si měl klást za cíl snížení emisí, eh, připravit tedy závazná opatření eh, a zároveň také nabídnout investiční plán, aby se přešlo do roku 2050 ze 100% na obnovitelné zdroje energie. Naše ekonomika musí být také udržitelná a spravedlivá. Potřebujeme také eh, změn, změnu v, tak, abychom se vyhnuli vyhnuli energetické chudobě. A v každém případě je potřeba revoluční změna naší zemědělské politiky. Právě logika volného obchodu eh, a eh, pro, eh, tak, jde proti protekcionismu v tomto směru negativní. A mm, nesmíme jenom utahovat opasky, musíme bojovat proti daňovým únikům. Zde máme ekologický a sociální plán, který vám nabízíme. Lidé planety budou mít dohodu pro budoucnost. A zbývají tři měsíce, než se vydá definitivní strategie Evropské unie a um, Evropský parlament žádá Evropskou komisi, aby také zvýšila úroveň ambicí, aby se změnil nakonec systém a ne planeta. Děkuji. Paní Eviza, nezařazené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, cíle pro rok 2050 jsou výborné. Máte velmi dobré návrhy, zvažujete třeba objevovou ekonomiku. Nicméně máme stále ještě jisté obavy. Musíme se zamyslet nad tím, kde získáme finanční zdroje pro tuto transformaci v oblasti klimatu. Evropská komise říká, že potřebujeme určitou částku na rok, až do roku 2030. Účetní dvůr nedávno sdělil, že budeme potřebovat mnohem víc peněz, než co uvádíte vy každý rok do roku 2030, pokud máme opravdu udělat to, co chceme. Vůbec se k tomu nepřibližujeme. Máme tady obrovský talent, přirovnává se k tomu, že vysíláme prvního člověka na měsíc. Pokud chceme tuto dohodu, budeme k tomu potřebovat také nezbytné zdroje. Vidíme tu ambici, chceme se zbavit plastu a tak dále, ale to nestačí. Nejde jenom o ten pákový efekt, který nám přislíbil Junckerův plán. Co třeba Evropská investiční banka? Jakou bude hrát roli, pokud je o boj proti změnám klimatu? A na závěr chci říct, že se ještě musíme zamyslet nad zelenými investicemi a je to naprosto zásadní. Nemůžeme to odkládat. Děkuji. Pan Pípr. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tento ambiciozní návrh. Eh, pokud se nám v poměru k nákladům obrat eh, environmentální podaří, tak dostaneme šanci pro ty nové eh, průmyslové, nová průmyslová odvěcí. Hlavní je skutečně se vypořádat s tím 50% cílem do roku 50. Jinak spolehání se na přátelské energie musí zahrnovat i plyn, protože potřebujeme mít něco, o co se můžeme opřít, když budeme budovat solární panely a větrné energády, elektrárny. Eh, potřebujeme mít i dobré systémy vývozu a evropská energetická přeměna musí spoléhat i na politiku sousedství a spolupráci. A navíc, jakákoliv transformace musí být i hospodářsky únosná a zároveň um, neutrální. Je třeba například přebudovávat budovy, mít eh, už příslušné dýzlové motory eh, a dnes například eh, motor dýzlový je stejně přátelský vůči životnímu prostředí jako alternativní vůz, ale ne všichni to zatím ještě akceptují a já se těším na rozpravu o tomto. Děkuji a na minutu a půl paní Dali. Thanks a lot. No, krát děkuji, paní předsedkyně von der Leinová, pane předsedo. Příští rok máme příležitost naplánovat si nový ekonomický model, který chceme přijmout. A Zelená dohoda pro Evropu může představovat průmyslovou revoluci, jejímž jádrem budou sociální práva, práva pracujících, udržitelnost a konkurenceschopnost našeho průmyslu. Každý plán, který bude brát vážně to, že chce dosáhnout zelených výsledků, musí být podložen závazný, závaznými opatřeními a cíly nejenom na úrovni EU, ale i na úrovni členských států. Dávno je pryč doba, kdy členské státy chtěly odkládat nějaká opatření. Abychom dosáhli uhlíkové neutrality do roku 2050, budeme potřebovat snížení e, emisí uhlíku do roku 2030 o 55 a musíme vážně zvážit také nějaký dočasný cíl do roku 2040, aby to bylo jasné úplně všem, kam chceme dojít a jak to chceme udělat. A žádnému průmyslovému sektoru nesmíme dovolit, aby se skrývali za mezinárodní mechanismy jenom proto, aby něco odložili. Všichni musí přispívat. A to se vztahuje i na přepravu a letectví. Dotace na fosilní paliva bychom měli postupně zrušit, musíme jim zabránit, potřebujeme posílit investice do čistých technologií, do vývoje přes hranice ve všech sektorech. Potřebujeme inovativní způsoby, jak hledat nové peníze pro tyto investice. Musíme projednat, jak nejlépe mobilizovat veřejné i soukromé prostředky, abychom spustili správné projekty, aby vznikla kvalitní pracovní místa a aby byli naši pracující dnes i na příště připraveni na tuto transformaci. Myslíme si, že Zelená dohoda pro Evropu dává příležitost této Evropské komisi vymezit se a potřebujeme výsledky v sociální, ekonomické i environmentální oblasti. Kolegové, máme tady žádost o modrou kartu, ale bylo mi řečeno, že na to nemáme čas. Už teď máme spoždění, takže se omlouvám, nemůžeme přijmout modré karty. A dalším řečníkem, a já vás prosím, abyste se drželi řečnické doby, na jednu minutu pan Kanfan Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, já jsem hrdý na to, že jsem Evropan. Díky vám, protože jste zde Eh, za pouhých deset dní eh, eh, prezentovala ekologický plán pro celý kontinent a na základě dohod z Paříže dokážete toto realizovat. Skupina Renew na jedné straně chápe, že nelze vše změnit zítra, jak bychom si to přáli, ale zároveň máme plán, který povede společnost, průmysl a celé naše území k dosažení cíle, tedy uhlíkovou neutralitě do roku 2050. My jsme zvláště spokojeni díky tomu, že tam bude nejenom klimatický zákon, ale také eh, požadavek na dosažení konkrétních cílů. Chceme snížit emise závazným způsobem a to o 55 do roku 2030. Důležité je, že také vy měníte pravidla eh, obchodních dohod. Evropská unie už nebude podepisovat obchodní dohody, pokud nebudou obsahovat eh, zásadní zásadní ustanovení o respektování pařížské dohody, což je další zdroj eh, hrdosti a proto jsme na vaší straně. Děkuji. Děkuji. Na minutu paní Tusa. Madame Van der Leyen. Paní von der Leyen, to, co navrhujete, eh, by bylo před 20 lety eh, skvělé, ale teď je trošku později. Je, píše se rok 2019, stojíme před katastrofou, potřebujeme nový e, zelený díl, který bude snižovat e, o 55% em, e, emise mnohem výrazněji, než to, co navrhujete. Pařížská dohoda představuje minimum. A to, co potřebujeme, e, je, abychom se snažili obejít bez uhlíku, kde všechno financování e, zatím ničí naši planetu planetu, ohrožuje ji. Potřebujeme investovat, ale ne eh, miliardy euro za deset let, ale eh, potřebujeme 100 eh, miliard euro každý rok na skutečnou změnu. Víte, že růst není řešením. Potřebujeme změnu u nadnárodních společností i bank, které nás tlačí ke zdi. Zelená dohoda by měla představovat skutečnou změnu paradigmatu Ekonomika není eh, něco, eh, co by eh, bylo nad ekologií. Je tomu naopak právě potřebujeme silná a závazná opatření, tak aby jak státy, tak firmy respektovaly své klimatické závazky. Potřebujeme nový kodex, který by byl sociální i environmentální. Příště budu muset řečníky přerušovat, protože jsme pod časovým tlakem dvě minuty, pan Borkia. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. No, to, co jsem já vlastně chtěl říci, když jsem se chtěl obrátit na paní předsedkyni von der Leyenovou, než opustí tento sál, No tak to by byla slyšela, že část její prezentace jsem chtěl skutečně schválit, ale pokud někdo chce vidět celý obraz, tak si musí být ochoten vyslechnout i kritické připomínky, například odkud mají pocházet ty finanční prostředky na to. Byla tady jakási zmínka o Junkrově plánu. No a já bych se nyní nechtěl vyjadřovat ve jménu velkých investorů, kteří zde rovněž zazněli, ale spíš spíše malých podnikatelů a občanů, kteří mají velkou starost, z čeho to všechno bude financováno a opatření, která mají platit i dlouhodobě, vydrží když se zatím neví, jak to má být dlouhodobě udržitelné, nesmí se tím přehnaně zatěžovat například eh, veřejné rozpočty. My, evropské státy, musíme mít přece jen se umět postavit třetím zemím, jako je Čína. Když zde budete chtít trestat ocelářský průmysl, tak kdo na tom vyhraje? Náš průmysl bude ušlapán k smrti. V této hospodářské soutěži nemá Evropa šanci, když se něco takového bude prosazovat a zároveň zde bude vládnout agresivita eh, třetích zemí, které všichni známe. Není tady dost jasna, co se týče pracovního trhu zaměstnanosti. Eh, to totiž ti podnikatelé velcí, ti si půjdou znečišťovat jinde. A zároveň to ale pak bude znamenat pokles HDP, pokles prostředků na sociální politiku. A jak my máme našim občanům vysvětlit, že se budou zavírat podniky a přitom ale, že se ušetřilo hodně CO2. Já se omlouvám, předsedkyně eh, přerušuje. Eh, bohužel jsem to vždy já, kdo tady přichází ze špatnou zprávou zprávu, protože načasování je vždy špatná zpráva. Máme až 20 spontánních řečníků a pokud to bude pokračovat jako současně, tak se nedostane na nikoho. Tedy ti, kdo zde mají řečnickou dobu, eh, tak se prosím držte svého času. Já vám budu dávat pětivteřinové období. Začnu řečnicky. Eh, proč si komise eh,

nemají pravdu. Tento návrh není až tak velkou revoluci. Právě naopak, boj proti klimatickým změnám je v podstatě jednoduchý. Snižujme emise, podporujme investice, eh, které jsou přátelské vůči životnímu prostředí a sociálně spravedlivým způsobem. Je zde mnoho dobrých návrhů, ale já se táži, zda to stačí na to, zda bychom, abychom splnili uhlíkové cíle do roku 2050 a zda bychom je neměli plnit už do roku 2030. Jsou dost ti žádostivé ty cíle. My jsme právě přece nedávno schválili dokument, který hovoří, že Evropa se nachází ve stavu klimatické nouze. A přitom ty návrhy, se kterými přicházíte, vůbec nedosahují toho, o čem hovoří věda. Potřebujeme minimálně 65% cíl, nikoli 50%, aby to vůbec stačilo. Nepodporujete dostatečným způsobem uhlíkově neutrální modely. Vše to musí tento plán naopak zahrnovat. Děkuji. Na minutu pan Korel. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že z té prezentace vyplývají pozitivní argumenty, nicméně mám řadu pochybností, pokud je o proveditelnost vašeho ambiciozního programu. Potřebujeme obrovský rozpočet, abychom realizovali ty popsané cíle. A víme, že nemůžeme spolehnout na všechny členské státy, jak jste říkala. Musíme zabránit obrovské ceně, kterou bychom zaplatili, kdybychom neudělali nic. Teď už nemáme na vybranou a musíme teď investovat. Máme velkou ambici, chceme zachránit naši planetu a také náš trh práce. Abychom to zajistili, musíme investovat do výzkumu, musíme zjednodušovat legislativu, dávat přístup k prostředkům a k fondům, potřebujeme transparentnější dialog s našimi občany a musíme zvlášť velkou pozornost věnovat nejchudším regionům našeho kontinentu. Na poslední plenáce jsme vyhlásili stav klimatické a environmentální nouze. Byl to zoufalý pokus upozornit na tyto věci, Nestačí slova, potřebujeme konkrétní kroky a potřebujeme teď. Děkuji. Děkuji. Pan Marinesku na minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní místo předsedkyně, je velice dobré, že teď máme na stole tento návrh. Já doufám, že až to rozpracujete, anebo když jste na tom vypracovali, probírali jste to se všemi generálními ředitelstvími v komisi takže to snad vychází z proveditelných návrhů. Máte nějaký legislativní program a to je také velmi dobré. A já bych rád požádal, abyste to v příštím období ještě doladili a abyste se zamysleli nad tím, jestli jsou vaše návrhy koordinované v nejrůznějších oblastech, abychom nespůsobili problém pro jednu oblast tím, že přijmeme nějaký předpis v jiné oblasti. Já doufám, že všechny tyto návrhy budou vycházet ze studií dopadů. Jak pokud jde o změnu klimatu, tak také co se týče pracovních míst a konkurenceschopnosti. Já doufám, že všechny tyto návrhy budou vycházet z podrobných konzultací s příslušnými průmyslovými sektory a také ze současných technologií, které jsou proveditelné. Doufám, že přijmete opatření, pokud jde o využití horizontu. Pokud jde o nalehovou situaci, jak říkají někteří lidé, využijeme horizont, a to stoprocentně, abychom mohli inovovat. A nejenom pro základní výzkum v tomto směru. A pak se nám to snad podaří. A také prosím, abyste se podívali na globální kapitolu. Musíme být spravedliví vůči všem. Pan Ertu na minutu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Pane předsedo, já bych chtěl nejprve vyjádřit poděkování panu Timmancovi za veškeré vynaložené úsilí za poslední týdny. A chtěl bych využít příležitosti, abych apeloval na vás všechny, opravdu všechny, abychom se snažili eh, ten, tuto zelenou dohodu učinit novou zelenou dohodu. Již v 30. letech eh, New Deal eh, v USA a jiných částech světa představoval možnost, jak vytvořit ekonomický růst, vytvářet pracovní místa a řešit sociální nerovnost. Právě toto musíme zopakovat pro zelenou průmyslovou revoluci. Invest investice do nových technologií, jako zelený vodík či e, místní produkce baterií a podobně. Potřebujeme obrovské investice do zelené energetiky a dopravy, ať už ve velkých městech nebo malých vesnicích. Právě tímto způsobem bychom se měli všichni vydat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jedna minuta, pan Davis. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, já myslím, že eh, je nutné zdůraznit, že zelená dohoda je eh, zbarvená modře. My eh, ničíme balt, přehnaně lovíme ryby ve středomoří, ponecháváme řadu míst nechráněných. Někde se výměty přesahují eh, objem eh, ulovených ryb. Ale prostě nemůžeme dokončit to, eh, to přehnaně vysoké rybaření, nemůžeme takto obnovit rozmanitost a populace ryb, aby náš rybolov měl budoucnost. Pokud dáme udržitelnost na první místo, budeme moci také propagovat lepší hospodářství hospodaření s našimi oceány. E, stojíme před mnoha bitvami a právě tuto bitvu můžeme vyhrát. Využijte příležitosti, máte příležitost transformovat stav moří e, a skutečně něco změnit. Děkuji za minutu a půl. Pan Bukety. Ano, děkuji kolegové. Ehm, hlídáte to lépe než já. Nejdříve pan Ninisto ještě. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Ehm, klimatická nouze je zde, věda hovoří jasně a mladí lidé na ulicích eh, chtějí, abychom konali. K tomu se má i naše diskuse. Eh, já jako bývalý ehm, minister, eh, musím, eh, musím konstatovat, že se jedná o první komisi, která se skutečně chce zabývat klimatem ve všech eh, svých dopadech. Jakmile je to široce střízené, nyní potřebujeme rozhodnost a rozhodně musíme být schopni i přijít s výsledky. Je komise odhodlána přijít s 55% cílem do roku 2030? Jste ochotni zásadně reformovat obchodování obchodování hm, povolenkami, chcete zvýšit cíle v obnovitelných eh, zdrojích. 30% eh, našich emisí pochází z energetiky. Tam je třeba zrychlit. My jsme ochotni s vámi spolupracovat, ale žádáme, abyste i vy byli rozhodní a začali už dnes hodně štěstí. Děkuji, pan Huchajt, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyni. Vážení kolegové, Evropský, eh, Evropská zelená dohoda eh, obsahuje tři eh, přísliby. Zřizuje pracovní místa, snižuje emise a zlepšuje kvalitu života. Snižování emisí to je sice um, velice noblesní cíl, ale my eh, jsme zodpovědní pouze za úlomek emisí celosvětově. Ehm, pouze 300 ehm, uhelných elektráren eh, v Číně se vyrovná celému všem emisím z Evropě. Tedy nevím, jak to chceme eh, dovést do jakési rovnice. Jediné ale, co je zde jisté, je, že budou naši občané více zatěžováni a rovně, že utrpí náš a i evropský automobilový průmysl. Například Audi by mělo do roku 2025 ubít 9 mm, 000 pracovních míst. Ten nový zelený, eh, nová zelená dohoda znamená skutečnou, um, skutečný byč. Potřebujeme jasné rámcové eh, podmínky, předvídatelnost, právně jistotu a um, i konkrétní cíle a i to, aby jakákoliv technologie, která se má týkat technologické reality, neutrality, byla proveditelná. Um, Umožněte našim podnikům, aby o tom rozhodli sami. Zbavte se eh, nepodložených vizí. Pan Fjoky na minutu. Dear Mrs. Vice President. Vážená paní místopředsedkyně McGuinnessová a vážená chybějící komisařko von der Leyenová, já doufám, že to není předvěst toho, co nás čeká, že paní komisařka si myslí, že se může vyhnout tomu, že si vyslechne demokraticky zvolený parlament. Děkuji, přátelé. Já chci říct, že jsem na 110% za touto novou zelenou dohodou, ale mám velké požadavky na chybějící komisařku von der Leyenovou. Za prvé, přinuďte Spojené státy, Indii a Čínu, aby šli stejnou cestou. Protože jinak, jinak bude naše nová zelená dohoda k ničemu a bude kontraproduktivní. Za druhé, až budete pracovat na operativním plánu, který by nás dovedl k cíli, Podniky a pracovní místa musí být hlavní prioritou, protože nechceme, aby veškerý eh, průmysl eh, se stěhoval někam jinam, třeba do Spojených států, do Afriky a podobně. Děkuji. Na jednu minutu pan Botenka. Děkuji mnohokrát. Hovoříte o ambicích, ale zároveň si kladu otázku, eh, jakým způsobem se začalo na tom pracovat již před 15 lety eh, a představme si, co nabízíte na páté straně eh, dokumentu. Nabízíte zvýšení uhlíkové daně v Evropě a to je právě tato daň, která zvedla ze židlí žluté vesty a vyslala je do ulic. Máme Máme 25 eh, milionů eh, obyvatel Evropy, kteří žijí v energetické eh, chudobě, že si nemohou vůbec zatopit během zimy. Chybí jim světlo. To není důstojné a to chybí v vaší dohodě. A představme si, Polin, tady, kdy víme, že se vydali protestovat a mm, chtěli eh, vyřešit toto investicemi, ale vám se nedaří zastavit utahování opasků a eh, proto nenabí eh, systém ETS to nevyřeší. Nikolau Alavánoš. Je... Na minutu pan Alavánoš. Se periodo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 Máme tedy zuřivou konkurenci mezi imperialisty z EU, USA, Číny, Ruska a energetickými giganty. Je jasné, že se zde um, klimatická politika zneužívá jako výmluva, aby si mohli tito giganti platit do vlastních eh, kapes mezi sebou. Evropa chce dále znečišťovat Evropu pomocí zeleného fondu fondu a bude okrádat chudé rodiny pomocí takzvaných zelených daní, pomocí eh, nebezpečné dosky doktríny společné odpovědnosti. Eh, ochrana klimatu a životního prostředí nemá nic co dělat s vývojem znečišťujících materiálů či eh, recyklací, to je pouze eh, přesouvání problému jinam a kapitalisté si dělají ze životního prostředí komoditu, kterou obchodují. Nemůžeme imperialistům dovolit, aby dále vykořišťovali stále více lidí a zároveň se tváří, že něco chráníme. Minutu a půl, paní Fantele. Mnohokrát děkuji. Evropa stojí na čele boje proti klimatickým změnám ve světě. Je to právě díky ELS. Má tady kolegu Kaněteho, který byl komisařem a mnohé další. Samozřejmě musíme žádat, aby ostatní světové regiony postupovaly obdobně jako my. Chceme čistou planetu, zdravou planetu. A já myslím, že Evropa ukazuje světu, že by se měl přidat k tomuto boji proti klimatickým změnám. Nejlepší bude, když to uděláme právě takto s Ursulou von der Leyen a prostřednictvím té ekologické dohody. Ovšem, krajně pravicové popírání nebo naopak krajně levicová historie je nesprávnou cestou. Vždy musíme bojovat proti klimatickým změnám ruku v ruce s hospodářským růstem s podporou produktivních sektorů, s podporou našich zaměstnanců a občanů. Ať už jsou to zemědělci, rybáři, zaměstnanci. Právě ty nejvíce zasáhne tato transformace. A proto je musíme podporovat. Musíme jim dát všechny zdroje a všechny nástroje, ať již sociální, ekonomické či právní, anebo vzdělávací. Cokoliv. Jen aby nikdo nezůstal stranou. A potom ještě eh, mladí lidé. Chci říct, že ELS, lidovci, budou vždy vaší nejlepší volbou do budoucna, protože my jsme vždy byli lídry velkých transformací. Děkuji. Na minutu paní Fritson. Ehm, pane místo předsedo Timmermansi, já jsem se zrovna vrátila z Madridu, kde se vyjednával naši budoucnost. Já bych si přála, aby Evropská unie a Evropa se stala skutečně prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Potřebujeme dobré politické vedení, jednak celoevropsky, k čemuž chceme i přispět, jednak regionálně a i na úrovni členských států. My bychom se chtěli ujmout svého dílu odpovědnosti. Přejeme si, aby se Evropa skutečně transformovala. Musí to ale zároveň probíhat na eh, principu rovných příležitostí. I eh, ve Švédsku, i ve Finsku, i v Dánsku jsme už vyhlásili um, klimatickou nouzi a přijali i velice ambiciozní klimatické zákony. Nastal čas, aby se toho ujela i celá EU. Chceme zelený růst. K tomu nám má eh, právě umožnit podmínky zelená dohoda a je to záležitost, která se týká našich dětí a vnuku. Paní Češ. Mnohokrát děkuji a mnohokrát děkuji také za toto velice slibné sdělení komise. Zdá se, že spousta předchozích delegací generací ignorovala výzvu k nějaké konkrétní akci a konečně máme komise, která s tím bude něco dělat. Nemůže se dočkat na ten ambiciozní plán ve formě legislativy, návrhu legislativních, protože nás ještě čeká hodně dlouhá cesta, než vůbec dosáhneme takovéto zelené dohody, což by byl historický úspěch. A snadné to nebude. Komise je připravená. Tento parlament je jistě připravený. Renew Europe je připravená, ale dívám se na radu. Jste také připravení, protože v této chvíli pořád ještě máme tři členské státy, které blokují cíl eh, uhlíkové neutrality pro Evropu, včetně mé vlastní země, Maďarska. Ještě nevíme, jestli budeme mít víceletý finanční rámec, který bude odpovídat těm ambiciózním plánům, které jste nám nastímila. A to je velké zklamání a doufám, že se nám podaří zajistit, že klimatická opatření nebudou eh, obětí něčeho jiného a že naplníme příslip bezpečné a udržitelné budoucnosti pro všechny. Děkuji. Děkuji. Pan Gigol na jednu minutu. Děkuji. Já jsem zde dnes skutečně rád vyjadřuji jako Evropan. Totiž poté, co jsme si v Paříži vše jakoby přece vzali, tak to nyní jako eh, komise uskutečněme. A nesmíme se nechat zastrašit. Eh, silná ochrana klimatu je přímo předpokladem pro silnější hospodářskou soutěž a pracovní místa a inovace. Nesmíme se nechat brzdit těmi, co pořád pochybují. Někdo se stará, zdá sociální agenda bude dost silná. Ono je pravda, že potřebujeme silnější udržitelnější eh, klimatické daně a snižovat emise. Ale právě proto, že už je společnost velice nerovná, musí eh, ty um, příjmy z těch klimatických daní být vypláceny těm, kteří si to zaslouží. Díky tomu si získáme jejich eh, podporu. Ale bohužel tato sociální dimenze zatím ve vašich návrzích chybí. Kromě toho vás podporujeme, chceme, aby právě chemické odvětví a agrární politika byly ještě stížádostivější a uvidíme, jak to dopadne, když se pustíme do podrobností. Michel Žuvel na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, zažíváme velmi důležité chvíle. Je to poprvé, kdy se před námi musí všechny politické, ekonomické volby podřídit potřebám ekologie. Eh, a samozřejmě problém klimatu není jediným problémem. Uvědomme si, že je také problém v dalších biologických sférách a e, e, také si musíme uvědomit, že e, rozmanitost společnosti je také naším pokladem a je to možná ještě více ohrožený druh než některé druhy zvířat nebo rostlin. Připomeňme si, že jedni ti, co žijí v určitém území, mohou o něm rozhodovat. Uvědomme si, že národ má své hranice formou státu a musí sám řešit ekologické výzvy i neodkladné záležitosti. Je to odpovědnost za území, eh, jinak, eh, které by, eh, chceme to území předat bohatší a v lepším stavu budoucím generacím. To, co to vše nás vede k této otázce z mnoha pohledů. Důležité je, aby právě malé a střední podniky politiky touto politikou eh, neutrpěly nejvíc, protože těch se to nejvíce dotýká a opět eh, výhoda bude pro nadnárodní společnosti. Za zelenou dohodou se také skrývá uniformizace protekcionismus, které eh, podkopají naše tradice, naše zvyklosti a rozmanitost našich společností jenom v reakci na energetické problémy, konkrétně jádro. Jaderná energie eh, je energií budoucnosti a zároveň zajišťuje strategickou nezávislost Francie a je důležitá také pro naši obranu. A proto eh, to, co je nezbytné, musí být také žádoucí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Fantwelt, eh, jedna minuta. Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, ehm, vážený pane komisaři, děkujeme mnohokrát. Potřebujeme neodkladně jednat, ale především potřebujeme praktická proveditelná řešení, která lze financovat. Ta musí vycházet z inovací. Ehm, pozitivní plán, to je dobře, ekonomika, klima, eh, podnikání eh, to vše musí být propojené. Zmínila jste také oběhové hospodářství. Nicméně, co tady chybí, je finanční základ ehm, pro tuto politiku. Jasný finanční základ. A tady vznikají dvě rizika, pokud se tomu nebudete věnovat. E, e, za prvé, nepodaří se nám ty vytčené cíle zrealizovat a nebo je další riziko, že ztratíte důvěru občanů. 10% ehm, dokonce méně než 10 emisí CO2 vychází z Evropy. Na to často zapomínáme. Chcete být politickou komisí? Prosím, doplňte to do své geopolitické mise. Děkuji. Eh, pan Gengoši, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já rád vidím, že když řešíme jednu z největších globálních výzev, změnu klimatu, stává se to hlavní prioritou nové komise. Je to historický krok, to je pravda. A jsem opravdu rád, že se mohu zúčastnit této rozpravy o navržené zelené dohodě. Není pochyb o tom, že v této debatě musí stát Evropa globálně na čele, musí stanovit ambiciozní cíle, ale ty cíle musí být realistické, měřitelné a také proveditelné. A ne do roku 2050, ale mnohem dřív. Možná do konce funkčního období komise. Rád bych tedy viděl i průběžné cíle, střednědobé cíle, aby komise nesla odpovědnost za cíle, které stanoví. A samozřejmě musíme také uvést, že jsme promeškali více než desetiletí kdy jsme měli spoustu finančních prostředků na finančních trzích. Musíme si stanovit operativní cíle a operativní programy, do kterých můžeme investovat. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Přerušuje řečníka. Pan Linz na jednu minutu. Paní předsedkyně, pane místo předsedo, milí kolegové, kolegyně, můžeme být skutečně dnes hrdí. Dnes jsme zde slyšeli velice ctižádostivou cestovní mapu eh, pro Evropu a i když eh, se zdá, že zatím schází trošku jistoty. Ty cíle jsou stále ještě trošku ve vzduchu i z pohledu odvětví. Eh, když hovoříme o snižování emisí, tak tam je důležité nikoli je pouze reagovat, eh, redukovat, ale i optimálně využívat vše, co máme k dispozici. A já doufám, že zde bude dost pobítek pro udržitelné lesnictví a i zemědělství v té evropské strategii. Totiž zemědělství tady by nemělo být součástí problému nýbrž, naopak součástí řešení. Když hovoříme o strategii Farm to Fork, tak je třeba nejdříve vypracovat důkladné dopadové studie, když například hovoříme o snižování pesticidů, abychom tam nerozhodli nesprávně. Děkuji, paní Bonefe, na minutu. Grazie, presidente, viceprezidente Tim. Děkuji paní předsedkyně, pane místo předsedo Timmermansi. V Beru skupiny socialistů jsme právě byli v Madridu. Tam se odehrává ta mezinárodní klimatická konference COP25. Lidé nás sledují. Sledují Evropu a vidí zelenou dohodu. A nejsou to jen mladí lidé, ti, kteří demonstrují, protože chtějí čistší planetu chtějí planetu, o kterou se lidé aktivně budou starat. A chtějí eh, také zajistit, že náš průmyslový systém bude stále konkurenceschopný. Musíme spoléhat na odhodlání pana místopředsedy Timmermanse, který pracoval mimo jiné na oběhové ekonomice a bojoval proti znečištění plasty. Musíme zaručit především zdroje. Pokud chceme průmysl, který bude méně znečišťovat. Pokud chceme nové solární panely na střechách, dopravu, která méně znečišťuje, potřebujeme odpovídající investice, potřebujeme víceletý finanční plán. Já se omlouvám, ale musíme být přísní. Na jednu minutu pan Federli. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ten, tato zelená dohoda může být začátkem nové ekonomiky v Evropě. Pokud ji dokážeme zrealizovat, a řídit správně, můžeme vytvářet nová pracovní místa, podpoříme nové technologie a to bude začátkem nové zelené éry, kdy se odkláníme od ekonomiky fosilních paliv k ekonomice zelené. Proto mi trošku dělá starosti, že v dokumentu chybí problematika politika bioekonomiky, která nabízí možnost odklonit se od jak fosilních materiálů, chemikálií, tak k zeleným materiálům. A to má obrovský potenciál napříč Evropskou unii, včetně vytváření pracovních míst. A také to může podnítit nový rozkvět evropské ekonomiky. Předpokládáme, že tento návrh dokonce ekonomiku posílí eh, s novými pracovními místy a novými obory. Je potřeba zaujmout globálně vůdčí postavení a ukázat, že průmyslová ekonomika může fungovat také v souladu s biologickými schopnostmi, které nám příroda dala. Děkuji mnohokrát, paní Philips, jedna minuta. zvolením rekordního počtu zelených Napříč světem mobilizujeme eh, eh, miliony lidí a často tyto protesty za planetu vedou mladí lidé. A proto Evropská komise eh, se přizpůsobuje nám a je na nás, abychom zajistili, aby byl soulad slov a činů, protože nová dohoda není nová, zdaleka nová. Pane komisaři Timmermansi, máte před sebou příležitost řešit vyřešit tři krize, před nimiž Evropa stojí. Krize nerovnosti, demokratická krize a klimatická krize. Skutečná zelená dohoda dokáže tyto výzvy eh, vyřešit a bere nás eh, na zajímavou cestu, kterou vedou občané, zvyšuje eh, životní úroveň a vytváří nová pracovní místa. Máme jenom deset let na to, abychom zmírnili ty nejhorší dopady klimatické krize tato zelená dohoda nemůže být pouhým zeleným papírem, který to, to vyřeší. Děkuji, pan Rowland. Thank you, madam. Děkuji, paní McInnes. Klimatická politika EU selhaly. Výsledkem jsou energetické ceny energií, které jsou mnohem vyšší než v Americe, kde energie stojí o 80% méně než v Evropě. Není divu, že v Americe probíhá průmyslová renesance na úkor Evropy. Směrnice o obnovitelných zdrojích vedla k perverzním pobítkám a k poškození životního prostředí. Máme nákladné farmy, větrné farmy, které zabíjejí eh, ptáky a poškozují námořní zdroje. Kapitalisté hledají dotace, e, vznikají komplexy, které mají obrovskou lobistickou základnu tady v Bruselu. Biomasa je obnovitelný zdroj, který je nejlepším dokladem idiotství a pokrytectví. Spalují se například e, e, spaluje se dřevo, které se dováží Eh, z druhého konce světa, dostáváme dotace, vysoké dotace. Je to opravdu plítvání penězi. No, nová zelená dohoda komise povede k velké deindustrializaci, ničení přírody a také ekonomik Evropy. A to je ve vašich rukou. Mr. Tobey for one minute. Pan Tobe na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, švíč, švédští umírnění vítají tuto zelenou dohodu. Je správné, že si Evropa staví, klade laťku ještě výš. Ale nyní jde o to, jak to dokážeme naplnit, do čeho se pustíme, zda skutečně se odpoutáme od nečistých fosilních energií. Pokud to chceme uskutečnit, tak je třeba právě ještě více investovat do nových obnovitelných energií a zároveň si přejeme více elektráren, které právě žádné CO2 vylučovat nebudou. A jde o to, aby to komise pochopila, že se jedná o zcela zásadní prvek této zelené dohody, která má směřovat k nějakým naplnitelným cílům. Chceme-li jít příkladem zbytku světa, tak musíme vše provázat s růstem životní úrovně, aby klimatická politika byla něčím, co se těší podpoře občanů a tím se to stane vzorem pro zbytek světa. Děkuji na minutu, pan Fernandeš. Děkuji, paní eh, předsedkyně, pane místo předsedo, vítejte. Já samozřejmě nemusím zde nějak dlouze děkovat za to, jak to dopadlo minulý týden. Chci se jen dotknout jedné záležitosti, která je mi tady nápadná. Ono, ten finanční plán pro ten nový zelený díl. Totiž tam vidím ještě mlhu spíše. Nevím, zda jste správně rovněž dokázali vyhodnotit i z pohledu hodnotového um, tu poptávku. A navíc ještě je tady jedna věc, e, totiž e, daně, které budou přezraničně přizpůsobovat e, škodlivost jakéhosi výrobku aby to nevedlo k stěhování průmyslu do více znečišťujících zemí, abychom naopak nedosáhli protikladu, že se bude znečišťovat jinde ještě více, než my ušetříme. Hovoříte sice o tom riziku, že by mohlo nastat, ale já bych chtěl slyšet konkrétní kroky a ty kroky musí být provedeny nyní. Paní Boler, na minutu. Pane komisaři, vy zde se oslovujete dvě záležitosti, které mi zejména dělají radost v těch návrzích. Jednak nová zelená strategie pro lesnictví. Na druhé straně mě bolí břicho z toho, že se to bude týkat a omezovat pouze na zalesňování a odlesňování. A to jsou navíc nedefinované eh, pojmy, kterými se budeme muset zabývat. Kromě toho ta nová strategie pro lesnictví musí vzít v potaz světový kontext. Pak eh, pak e, ta strategie Farm to Fork od zemědělského podniku až na stůl. Já jsem čekala něco konkrétního, co e, uvítají zemědělci, naopak zatím je to zatěžuje a i tak ta usledovatelnost e, mimo farmu nefunguje. Dokážete si představit, eh, co to pro zemědělce znamená a pak nám tam chybí udržitelnost těch dalších článků toho řetězu. Tam nejde pouze o výrobu, tam jde o zpracování, o um, uvedení na trh, o informace pro spotřebitele. Ta cesta až na tu vidličku, jak je to doslova, ta tam zatím není, pane komisaři, ta bude třeba doplnit. Děkuji, pan Kaufa, na minutu. President von der Leyen. Vážená paní předsedkyně, místo předsedo, Timmermansi, teď jste učinili zásadní krok v prezentaci zelené dohody. To rádi slyšíme, my jsme na to nějakou dobu už čekali. Někteří lidé říkají, že klimatické kroky příliš mnoho stojí, že to ohrožuje jejich svobodu, že to postupuje eh, pomalu, ale vy musíte ukázat rozhodnost, protože planeta, která je zdravá a bezpečná pro naše děti, eh, nemá žádnou cenovku. Ehm, průzkumy veřejného mínění v Irsku ukazují, kolik lidí žije v neodpovídajícím bydlení, eh, vlhkém a neizolovaném. My chceme zajistit také, aby nebyla energetická eh, chudoba, aby se cyklus chudoby narušil. Eh, právě to zabíjí polovinu, půl milionu lidí každý rok. My chceme se zbavit fosilních paliv a zlepšit také stav planety i zdravotní stav lidí. Nicméně vy jste se také setkala s představiteli majiteli deseti aerolinií. Proč by měli mít prioritní nástup v uvozovkách, když ostatním eh, eh, se, eh, ostatním se dostávají jenom vyšší daně? Předsedající přerušuje další paní Donato na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Máme tuto mimořádnou plenárku, kde jsme se měli něco dozvědět o zelené dohodě, ale paní předsedkyně téměř okamžitě odešla. To je projev neúcty. úcty. Je to jediná demokraticky volená instituce na evropské úrovni. Mě to opravdu dělá starosti. Doufejme, že to nebudou jenom sliby. Pane místo předsedo, vaše komise nemůže říct, že lidé mohou jíst zdravé jídlo, pracovat ve zdravém prostředí a bojovat proti změnám klimatu. Musíme být skeptičtí vůči vašemu plánu. Ta změna musí začít u nás, Musíme přestat usilovat o růst za každou cenu. Musíme si zvolit makroekonomická pravidla, která budou znamenat i zelené investice a plán transformace energie. A musíme se zbavit uhlíku, ano, jistě. Ale musíme přestat vyrábět takové věci, jako je ocel, což hodně znečišťuje. Nemůžeme, mít, nemůžeme na to prostě hodit nějaké peníze, abychom z toho měli lepší pocit. Je to naléhavá situace a potřebujeme naléhavou reakci. Předsedkyně přerušuje pan Buzek. Paní předsedající, Pane místo předseda Timenanci, všechny evropské státy podepsali pařížskou dohodu, proto je samozřejmé, že budeme podporovat program zelené dohod. jak zelenou dohodu, tak ten hlavní cíl, totiž klimatickou neutralitu do roku 2050. Tam jde nikoli pouze o klima, rovněž o čistý vzduch, o diverzitu, o čisté oceány. Tato zelená dohoda by měla ukázat celému světu, že se to dá provést a přitom se ne neokrádat ani o růst, ani o pracovní místa, ani o hospodářskou soutěž, ale aby tomu došlo, musíme být vyvážení a jednat s rozumem, když budeme plánovat první stádium do roku 2030 a připravit velice důkladnou dopadovou studii, která by nám poskytla odpovědi na ty pádné otázky, které máme a zároveň zachovat technologickou neutralitu. A na čem záleží nejvíce? vzít v potaz zásadní rozdíly mezi regiony. Oni totiž mají tu startovní pozici úplně jinou každý. Proto potřebujeme ten fond pro spravedlivou transformaci a zejména pro hornické regiony předsedající přerušuje. Jako další na minutu paní Roderick Stramos. It's me. Já si myslím, že jsem to já. Ano, jste to vy, protože dáváte větší pozor, takže na minutu pan Neka a poté potom paní Rodriguez. Mnohokrát děkuji. Pane místě předsedo Timmermansi, blahopřeji k tomu, co jste nám dnes předložili. Je to velice konkrétní balíček, který v nás vzbuzuje velké naděje, co se týče budoucnosti Evropy a evropských občanů. Řekli jste důležitou věc. Všichni občané, všechny členské státy, všechny regiony je třeba podpořit. Nikoho nesmíme nechat pozadu. Já bych byl rád, kdybyste se podíval na ten fond pro spravedlivou transformaci, protože tak, jak to bylo minulý týden předloženo, co se Rumunska týče, náklady na ty cíle do roku 2030 představují téměř 40 HDP a bude nutné vynaložit téměř 80 miliard eur do roku 2030. To znamená téměř 8 miliard za rok. To je obrovská částka. Musíme se postarat o důlní regiony, kde žije celá řada rodin. Tam to způsobí vysoké náklady a my budeme potřebovat zabezpečení dodávek energie. Já počítám s tím, že se zapojíte vy i celá Evropská komise, abychom naplnili naše cíle do roku 2030. Děkuji, paní Rodríguez. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, první vystoupení komise k představení zelené dohody ukazuje přesně, jaké jsou jejich politické priority a závazky. E, přicházíme tedy s nezbytným nutnými opatřeními. To první klimatický zákon, dosažení klimatické neutrality do roku 2050, zajištění konkurenceschopnosti, ehm, to, co je na hranicích, tak aby se podporoval takový průmysl, který nekontaminuje, ale inovuje a podpora biologické rozmanitosti, tedy s podporou zemědělců a rybářů. Právě to je nová a prorůstová strategie Evropy. Musíme mít přední místo pokud jde o vědomosti, inovace a technologie, zelené technologie, ale také je nezbytné vytvářet nové pracovní místa a nové příležitosti. Tato transformace musí být také sociálně spravedlivá a odpovědná a rovnoprávná. Děkuji. Paní Del Castillo, jedna minuta. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Pane místo předsedo Temermanci, Skutečně boj proti klimatickým změnám už nemůže dál čekat. A také už nás nesmí zklamat. A právě proto je třeba výrazně podpořit průmyslovou strategii v Evropě, která by dokázala rozvíjet technologie, které mají výrazný dopad na snižování emisí a současně se tím podporuje i globální konkurenceschopnost. A to je potřeba zdůraznit. Potřebujeme technologické inovace a to takové, aby se rozhodujícím způsobem, jak se říká, snižovaly emise. Máme tady také rámec pro výzkum a inovace. Zcela jistě i v Madridu v průběhu konference je možné celou řadu věcí udělat, ale je důležité, abychom v tomto rámcovém programu pro výzkum a inovace něco udělali. My jsme všichni nastavení tak, že podporujeme účinný boj proti změnám klimatu, ale potřebujeme konkrétní výsledky. Děkuji paní Marquez na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také a místo předsedovi Timmermansovi. Zelená dohoda pro Evropu musí být nesmírně ambiciozní. Musí zajistit udržitelný růst, který bude spravedlivý a inkluzivní pro celou Evropu v příštím desetiletí. Ale tato ambice může být důvěryhodná pouze tehdy, když mobilizujeme příslušné finanční zdroje, abychom toho dosáhli. Tyto věci jsou zásadní. Prožíváme období, kdy i třeba ECB může sehrát významnou roli. Svažujeme nový víceletý finanční návrh. Návrh, který máme před sebou, o kterém se zítra bude jednat v radě, je nepřijatelný a je navíc zcela v rozporu s politickými sděleními našich lídrů. Pokud nám skutečně záleží na tom, abychom účinně bojovali proti změnám klimatu, musí narůst evropský rozpočet. Ta transformace musí být pro každého a musí to každý také nějak podpořit. Členské státy musí podpořit eh, transformaci. Já děkuji. A pan Hojtema. Děkuji vám, paní předsedkyně. pane komisaři, já jsem přesvědčen, že musíme přijmout konkrétní kroky proti změně klimatu tam, kde se podmínky zhoršují. Nemůžeme to však nechat na jedné zemi ani na jednom sektoru. Musí to být celoevropský přístup. Musíme zapojit ostatní a tak jak občany, tak společnosti. A to můžeme dělat jenom pokud bereme v úvahu a bereme vážně obavy a problémy. Potřebujeme podporu. Nemá totiž smysl, pokud bychom zavadili opatření, lidé nedokáží zaplatit své účty, nebo pokud by ekonomika skončila v recesi. Proto na vás apeluji abyste byli realističtí, pokud jde eh, o tyto zelené ideály. Potřebujeme celský zdravý rozum, potřebujeme vycházet z vědeckých poznatků a znát eh, dopady. Pokud eh, hovoříme o ETS, musíme se zaměřit na inovace, které vytváří pracovní místa a ať už se nám to líbí nebo ne, nemáme luxus toho, abychom eh, pracovali jenom s emocemi a vynechávali třeba jadernou energii. Děkuji, pan Bušoj. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Pane místo předsedo, změna klimatu je nejnaléhavější výzva, které čelíme. Má široký dopad po celém světě. Rychle proměňuje společnosti. Já věřím, že zelená dohoda bude reakcí na tyto výzvy a jako předseda ITRA jsem odhodlaný přispět k naplnění ambiciozního cíle v klimatické politice. Bez soudržné smyslové politiky to nejde. Potřebujeme inkluzivní transformaci a musíme zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii. Když budeme navazovat na úspěšnost energetické unie, musíme zvýšit energetickou účinnost, urychlit uplatňování čistých technologií a navýšit propojení mezi regiony a dále integrovat jednotný trh s energií. A potřebujeme také směrovat k inovacím, k digitalizaci, musíme navýšit počet pracovních míst a zůstat konkurenceschopní a zajistit růst. Děkuji vám. Děkuji paní Van Bremt na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vědci už odvedli svou práci dávno a ti už dávno poukazují na tu nouzi. Mladí lidé se k tomu rovněž už dávno vyjadřují a teď jsme se konečně dočkali Evropské nové zelené dohody. Pro nás se nejedná přece pouze o program životnímu prostředí. Má to být celoevropský projekt se vším všudy a netýká se pouze roku či dvou, týká se celých dekád. Tento projekt bude muset být posílen příslušným investičním programem programem. Tady je to obrovská příležitost podpořit všechny Evropany, které napří, kteří například už by konečně mohli využít práva na čistý vzduch a měly by vznikat eh, tisíce pracovních míst. A tam, kde zaniknou pracovní místa, lidi rekvalifikujeme, aby mohla vznikat eh, a být obsazována pracovní místa nová. Eh, nové budovy musí být klimaticky neutrální, to se musí konečně pak začít vztahovat i na zbytek květa,

musíme skončit do 16.10 a proto musíme úplně zrušit spontánní řečníky. Je mi toho líto, není to na mě, ale musím to udělat. A nyní dám na minutu slovo paní Todd. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, pane místo komise, já si velice cením toho, jak jste dnes předstoupili před nás s, tímto, eh, s touto novou dohodou. Je to něco, co se týká úplně všem, všech. I my v Evropském parlamentu se tím snažíme zabývat a nacházet řešení eh, pro tuto transformaci. Proto považovali jsme za vhodné vyhlásit klimatickou nouzi. Abychom dosáhli klimatické neutrality do roku 2050, musí vzniknout finanční rámec, který bude vhodný pro Evropany a který nebude přenášet náklady na spotřebitele. Nesmí stoupat ceny energii. Potřebujeme pobídky, které budou nákladově efektivní a které budou zachovávat princip technologické neutrality. Kromě toho jsou i regiony v EU, které budou zasluhovat dodatečnou podporu. Jde nikoli pouze o ctižádostivou zelenou dohodu. Musí to být dohoda, dohoda, kterou podpoří jak země Evropské unie a které si budou vážit i občané. Děkuji, pan De Castro na minutu. Paní předsedkyně, pane místo předsedo Temermanci, Franci. Toto je globální naléhavá krize. Vidíme, že stoupají počty přírodních katastrof, které mají dopad na naše občany. Potřebujeme koordinovaný společný přístup abychom se s tou krizi vypořádali. A ambiciozní dohoda, která dnes byla předložena, ukazuje, že komise to bere vážně a odvážně se tomu staví. Pokud si nezískáme zemědělce, jakékoliv zmírňování změn klimatu nebude možné. Musíme tedy zajistit, že poskytneme pobídky, protože zemědělci poskytují služby, environmentální služby, které jsou ku prospěchu všech. Jinak Franci reforma společné zemědělské politiky, na které všichni pracujeme, bude znamenat, že členské státy budou muset zpracovat nějakou strategii, abychom se vypořádali s touto výzvou a bude to možná znamenat i e, opětovné znárodnění venkovských oblastí. Musíme zajistit, že EZP bude dost silná. Děkuji, pan Kelly, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, a blahopřeji komisařce Ursule, která mezi nás přišla po deseti dnech v úřadu se všemi těmi cíly a doporučeními. Já naprosto souhlasím se vším, co říkala. A budu s ní spolupracovat, abychom tyto cíle naplnili. Přislíbila, že nikdo nezůstane pozadu a oznámila také mechanismus spravedlivé transformace v mnohem větším měřítku, než se očekávalo a to musíme rozhodně uvítat. A zvlášť v oblastech, které jsou intenzivní z hlediska uhlíku, třeba v Irsku, v uhelných oblastech v Polsku a tak dále. Pokud jsme všichni na stejné lodi, tak se to podaří. Jak, jak říkáme, v jednotě je síla. My jsme zatím zaostávali, ale já a vy, pane místo předsedo, vážení kolegové, zajistíme, že budeme stát na čele v této oblasti. Děkuji. Děkuji, Šone. Paní Hungarius. Děkuji mnohokrát. Přechod k udržitelným společnostem, to je něco, co je důležité pro nás všechny. Dnes jasně vyplynulo, že některé vlády eh, si nepřejí spolupracovat, blokují i nyní zákon eh, pro čistší investice, což je paradoxní, protože potřebujeme finanční prostředky mobilizovat a potřebujeme vytvořit udržitelné klima i sociální, i ekologické. Nechceme dále rozdělovat bohaté a chudé, proto chci na vás apelovat, abyste zvážili eh, klimatickou harmonii. Musíme investovat do nových pracovních míst eh, pro ty, kteří pracují v nečistujících odvětvích, pro lidi, kteří stále práci hledají a právě proto naše strana chce zdůraznit, že chceme takovou dohodu, abychom byli skutečně prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Francici správným člověkem na správném místě pro dosažení pokroku. Madam Verkunen for... pa, paní Verkunen, jedna minuta. The Green Deal Tento, tato zelená dohoda je správnou cestou, správným směrem. Neutralita CO2, neutralita uhelná do roku 2050. Já jsem ráda, že se tam myslí na nejrůznější odvětví, kterých se to týká. Oběhové hospodářství, biodiverzita, udržitelná doprava. Legislativa v oblasti chemického průmyslu, eh, politika spravedlivého obchodu. Je skutečně pravda, že potřebujeme důkladnou reformu jak našeho průmyslu, tak i obnovu hospodářství. Tak, abychom posílili eh, pobídky k inovaci, aby naše odvětví z toho měla maximum, abychom do budoucna byli ještě hospodářsky konkurenčně schopnější. Eh, je například třeba se zamyslet i nad novou celní politikou, nad zpřísněním obchodování povolenkami. Rádi bychom, aby těch emisí bylo co nejméně. Na minutu paní Krell. Děkuji paní předsedkyně milí Franci Timmermansi. Ano, klimatické změny jsou jedním z největších výzev, jednou z největších výzev před Evropou. Evropská eh, nová zelená dohoda může být správnou cestou. Evropská politika soudržnosti je jeden z nejdůležitějších investičních nástrojů už nyní sází na e, klimatická opatření a to má být do budoucna posíleno. O tom my v současné době vyjednáváme když koncipujeme budoucnost této politiky. Ale potřebujeme i silnější podporu ze strany členských států. Ty zatím se chovají nesmírně eh, podezíravě, řekla bych. Ale my potřebujeme, aby ta zelená dohoda byla skutečně solidně financována. Eh, když budete neustále omezovat a tvrdit, že nějaké peníze už jsou, tak eh, to nestačí. Potřebujeme nové peníze a těchto peněz musí být dost abychom to utáhli. A partnerem tam musí být nikoli pouze komise, Evropský parlament, ale i členské státy. Děkuji. Pan Amaru na minutu. Dobrý den. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Tento nový návrh, který byl dnes předložen, vyžaduje realistický přístup, jak říkala předsedkyně komise, a také finance. Zelená dohoda musí být paktem pro růst. Jsme si všichni vědomi toho, že nové výzvy vyžadují nové metody, nové technologické finanční zdroje. A ten plán od zemědělce ke spotřebiteli je důležitý, ale my potřebujeme zemědělce a zemědělská hospodářství, pokud si máme dát co položit na stůl. Proto musíme zabránit tomu, aby lidé opouštěli venkov. Tradičnější produkty znamenají určitou výzvu, aby lidé zůstali na venkově, ze kterého nyní odcházejí. Je to podstatné, musíme zaručit eh, dodávky potravin a musíme také bojovat se změnou klimatu. Oni jsou obrovskou součástí řešení zemědělci Evropy. Onorevole Amaro. Viceprezidente Timmerman. A... Pan místo předseda Timmermans, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, já jsem velice pozorně poslouchal tuto rozpravu. A skutečně mě těší, že tento parlament vyjádřil natolik rozsáhlou podporu pro zelenou dohodu pro Evropu. Je to skvělý začátek. Začátek neúplně jednoduché cesty. Budeme potřebovat, aby se obě instituce zaměřovaly na všechny prvky, které jsou nutné k tomu, aby se ta zelená dohoda stala realitou. Dovolte mi říct tady dnes, že bych rád poblahopřál Gradě Thunbergové za to, že se eh, stala osobností roku časopisu Time. Já myslím, že je to skvělá známka, která ukazuje, že tato generace, naše děti, nám ukazují cestu. A pro nás jako rodiče není nic krásnějšího, než vidět, že naše děti nás vedou. Ale toto není jediný důvod, proč si myslím, že teď musíme něco udělat. Důvod, proč si myslím, že musíme teď zasáhnout, je ten, že fakta nás bíjí do očí. A já myslím, že pokud jste odpovědnými par, eh, poslanci parlamentu, pokud máte nějakou odpovědnou funkci, jste občanem, jste rodičem, tak si nemůžete dovolit ten luxus, že budete fakta přehlížet. Podívejte se, co se děje v Grónsku. Podívejte se, co se děje na celém světě s naším klimatem. Podívejte se na to, jak narůstají pouště, na vrtkavé počasí, jak lidé trpí v celé Evropě. Podívejte se, co se děje s biologickou rozmanitostí teď, v tuto chvíli. My si nemůžeme dovolit ten luxus, že už bychom to dál přehlíželi. A podívejte se ještě na další věc, která se děje. My jsme uprostřed čtvrté průmyslové revoluce. Ta promění naši ekonomiku, náš průmysl, ať se nám to bude líbit nebo ne, ať s tím něco budeme dělat nebo ne. A proto si dnes musíme jako Evropané položit tuto otázku. Pokusíme se nějakým způsobem ovládnout tuto obrovskou změnu, přesun paradigmatu, anebo to jenom necháme být a necháme ostatní, aby to ovládli a my budeme pouze loutkami v rukou ostatních. Toto je zásadní otázka, na kterou si musíme odpovědět. Zelená dohoda není jenom nějaký neu, návrh. Je to cestovní mapa, je to ruka podaná vám a všem ostatním aktérům. Ať už jsou to podniky, ať už jsou to nevládní organizace, odbory, občané, ať už jsou to města či regiony. Aby se zapojili do diskuze o tom, jak reorganizujeme naši společnost spravedlivým způsobem aby se v tom odrážely ty hodnoty, které chceme prosazovat. A udělat to musíme, protože matka země už má našeho chování dost. A víte, ona dokázala existovat tisíciletí, bez lidských bytostí. Ona dokáže existovat další milénia bez lidských bytostí. Měli bychom se postarat o to, že si vytvoříme existenci, která bude v rovnováze s ní, abychom i my jako lidské bytosti dokázali existovat další tisíciletí. To je odpovědnost, kterou máme vůči našim dětem. Ale ještě bych řekl jednu věc, protože to tady zaznělo několikrát, stojí to hodně peněz. Ano, ale nezapomínejte, kolik by to stálo, kdybychom neudělali nic. Vidíme to každý den. Také bylo řečeno, že se musíme postarat o to, že přijmeme správná rozhodnutí. Ano, a právě proto každý návrh, který komise předloží, bude posouzen z hlediska dopadu. Posouzení dopadu bude zásadní prvek naší analýzy. Ale budeme to dělat urychleně a komplexně, například. Aby se stanovilo přesně, o, kolik bychom měli snižovat emise do roku 2030, dejme tomu 50-55%, chceme k tomu posouzení dopadů. Ale chceme, aby to posouzení dopadů bylo hotové začátkem léta příštího roku. Aby byla Evropská unie opravdu dobře připravená s tím předpisem v oblasti klimatu na COP26 v Glasgowě, abychom mohli stát na čele. Já přináším sdělení z Madridu, z Kopu, kam se ještě zítra vracím, abych tam představil zelenou dohodu. A to sdělení spočívá v tom, že potřebujeme vedení Evropy a také někteří z nás si nejsou jistí, co máme dělat. Ale pokud Evropa povede, můžeme jít stejným směrem. Já jsem se setkal s ministry z celé řady zemí, kteří říkali, klimatická neutralita do roku 2050 je dobrý nápad, možná to uděláme stejně. Číňané debatovali o tom, jestli budeme mít globální vedení v této oblasti. Ano či ne, musíme na tom pracovat, protože když to uděláme společně, ten dopad bude mnohem větší. Ale nakonec je opravdu důležité, aby to tento parlament vzal za své, aby se postaral o to, že spolu s komisí bude hrát vůči roli a přesvědčil členské státy a radu, aby udělali správnou věc. A když začneme tím, že zakotvíme do zákona, že rok 2050, rok 2050 bude rokem, kdy bude Evropa neutrální z hlediska klimatu, můžeme si naplánovat ty kroky zpět až ke dnešku a zjistit, co k tomu potřebujeme. A pak budeme diskutovat o opatření, která musíme přijmout, ať už jde o ETS, o emise nebo o zdanění nebo další opatření, aby byl náš průmysl oběhový, abychom zajistili pracovní místa v této nové ekonomice. Ale na závěr chci dodat ještě jednu věc, která je opravdu velice důležitá. Největší riziko, které tady vidím, je to, že ti, kteří jsou nejzranitelnější, co se týče změny klimatu, vidí sami sebe také jako nejzranitelnější, pokud je o reakci na změnu klimatu a začínají se bránit zelené dohodě, protože mají pocit, že jsou zranitelní. A nakonec se brání zelené dohodě a pokusí se jí zabránit, ale oni budou první obětí důsledku toho, že neuděláme to, co je potřeba. A proto, a to je zásadní věc, pokud toto nebude sociální zelená dohoda, zelená dohoda vůbec nebude. Pokud to nebude zelená dohoda, kde nejzranitelnější regiony v Evropě, třeba důlní regiony a tak dále, neuvidí solidaritu v ostatních částí Evropy, tak k tomu nedojde. Takže potřebujeme určitou míru solidarity se zranitelnými jednotlivci i regiony, abychom zajistili, že zelená dohoda bude realizována pro všechny naše občany. A nakonec pan Lange citoval člověka na měsíci. Já jsem si samozřejmě vzpomněl na ten projev JFK. Já jsem si ho trošičku pozměnil. Rozhodli jsme se, že pojedeme na měsíc v tomto případě. Rozhodli jsme se pro uhlíkovou neutralitu v roce 2050 a rozhodli jsme se, že uděláme ty ostatní věci ne protože jsou snadné, ale protože jsou obtížné. Protože tento cíl bude znamenat, že se skupíme naše nejlepší energie a dovednosti, protože tato výzva je taková, kterou jsme připraveni přijmout, nejsme ochotní to odkládat a máme v úmyslu zvítězit. Děkuji. Grazie. Grazie, viceprezidente. Děkuji, pane místo předsedo Timmermansi. Děkuji všem za účast. A rozprava tímto končí. Hlasovat Eh, se bude v lednu na prvním plenárním zasedání a zápis bude přetožen ke schválení na následujícím zasedání. Tímto je zasedání odročeno.